ukončen tento bod. Eh, schůze bude pokračovat a eh, zítra od 8.30 do 14 hodin. Eh, pořad jednání je dostupný na stránkách Evropského parlamentu. Končím schůzi.